Děkuji, eh, vážené kolegyně, vážení kolegové. Zahájíme dnešní plenární zasedání. Mám pro vás sdělení. Kolega eh, Pigilo má technickou poznámku. Prosím, pane Pigilo. Děkuji, pane předsedo. Týká se to Paroli. Měli jsme tam velké škody vzhledem k eh, velké bouři 18. října bylo poškozeno elektrické vedení a velký počet rodin eh, se muselo vystěhovat ze svých domovů. Eh, školy zůstaly zavřené a v Kalábrii se tento klimatický jev objevuje čím dál tím častěji, takže jsme vyhlásili stav živelné katastrofy a doufáme, že Evropský fond Solidarity by mohl být v této souvislosti aktivován. Chtěl bych vyjádřit veškerou solidaritu směrem k tomu obyvatelstvu, které je postižené a doufám, že se parlament k tomu připojí. Děkuji kolego, bereme to všechno na vědomí. Eh, také my eh, chceme vyjádřit solidaritu a obavy z toho, co se eh, v Kalábrii stalo. A je samozřejmé, že celý Evropský parlament je solidární s těmi, kteří teď jsou tak těžce zkoušeni v této krásné oblasti Itálie. Takže nejprve první bod na pořadu dnešního jednání prohlášení komise ohledně provedených reform a vývoje v Moldavské republice a chtěl bych dát slovo panu komisaři Filemu. Prosím, máte slovo. Good morning, Mr. Chairman. Dobré ráno, pane předsedo, ctění poslanci a poslankyně. Když se díváme na vztah mezi Evropskou unii a Moldavskem, tak je nepochybné, že jsme dosáhli v rekordním čase značného pokroku ale z domácí